Takové, děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Tím uzavírám rozpravu a mm, e, mm, budeme hlasovat v 11.30 zítra. A další bod to je zpráva pana Maňky o mm, e, odhadovaných, návr, eh, odhadovaných příjmech a výdajích eh, pro opravný rozpočet parlamentu. Nejprve dám slovo panu zpravodaji, panu Maňkovi, který má čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsednička. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně a kolegové, všichni velmi dobře víme, že jen společným úsilím na evropské úrovni dokážeme čelit největším výzvám 21. století, kterými jsou klimatické změny, rizikové a drahé zdroje surovin a energie, hospodářská globalizace nebo hrozby pro naši bezpečnost. Pokud má Evropa těmto problémům čelit, musí mít k dispozici efektivní a komplexní nástroje. Takové nástroje přináší Lisabonská smlouva. V prosinci jsme odsouhlasili rozpočet evropských institucí na rok 2010. Právě z důvodu implementace Lisabonské smlouvy naše práce na tomto rozpočtu v prosinci neskončila a bude pokračovat do dubna. Jsme dnes v počáteční fázi účinnosti této smlouvy. Evropská unie od začátku potřebuje mít k dispozici přiměřené zdroje, aby mohla implementovat nové politiky. Lisabonská smlouva má dopad na celou škálu služeb Evropského parlamentu a ostatních institucí. Co se týče Evropského parlamentu, zvýší se výrazně spolurozhodování až na úroveň 95 legislativy, přibyly takové oblasti jako svoboda, bezpečnost a spravedlnost, zemědělství, rybolov, výzkum, strukturální fondy. Zintenzivní se využití kvalifikované většiny v radě a tvorba počtu nových právních základů. V takových oblastech, jako je cestovní ruch, sport, energie, civilní ochrana, administrativa, spolupráce. To vše zvýší legislativní činnost Evropské unie obecně s významným celkovým dopadem na pravomoci Evropského parlamentu a jeho aktivity a tím také na potřebu posílit administrativu. Hlavní prioritou opravného rozpočtu, který v souvislosti s Lisabonskou smlouvou navrhlo předsednictví Evropského parlamentu, je zajistit, aby Evropský parlament z hlediska kapacity zvládl svou legislativní úlohu. Připomeňme si, že ještě v roce 1998 si Evropský parlament stanovil hranici vlastních potřeb. Tuto hranici stanovil na úrovni 20 celkových administrativních nákladů institucí. V roce 2006 v kontextu vyjednávání o víceletém finančním rámci na léta 2007 až 2014 Evropský parlament odsouhlasil tuto hranici jako maximální z celkových administrativních nákladů instituce. Od té doby, od roku 2006, Evropskému parlamentu vzrostly náklady na základě nabití statutu poslanců účinnosti, i když stav poslanců šetří rozpočet členských států. Dnes potřebujeme krýt i další náklady, které vyplývají z nové úlohy Evropského parlamentu na základě platnosti Lisabonské smlouvy. Je třeba říct, že se statutem poslanců ani Lisabonskou smlouvou kapacita 20%, stropu nepočítala. Navzdory tomuto statutu a Lisabonské smlouvy jsme trvali na tom, aby rozpočet Evropského parlamentu na rok 2010 dodržel 20% limit z původního víceletého finančního rámce. To se nám i podařilo. Při přípravě rozpočtu na rok 2011 však budeme muset citlivě stanovit nový vzorec, abychom zajistili udržitelnost rozpočtu v následujícím období. Rád bych zdůraznil, že nejlepší cestou k udržitelnosti rozpočtu je jeho tvorba na základě skutečných potřeb – a ne na základě inflačních koeficientů. Jen takový přístup možný, aby rozpočet odrážel jen skutečné potřeby, čím se zvýší jeho transparentnost a efektivnost. Děkuji. Děkuji, pane Maňko. A nyní eh, řečníci za politické skupiny, za frakce, pan Fernández za EPP ED. Dvě minuty. Dámy a pánové, paní předsedkyně, tento opravný rozpočet eh, eh, je navržen eh, z důvodu účinnosti Lisabonské smlouvy, podle které parlament má nové pravomoci, nové úkoly, proto musí mít dostatečné zdroje, aby mohl plnit tyto nové úkoly. Já zde chci zdůraznit, že evropští občané Eh, vyžadují vynikající legislativu od tohoto parlamentu. Tudíž je důležité, aby poslanci a výbory a politické skupiny, aby měli nezbytné zdroje. Eh, rozpočtová pravidla a eh, rozpočtová disciplína, disciplína, to všechno je ošetřeno v tomto opravném rozpočtu. Máme za to, že úspory a rozpočtová disciplína je potřebnější teď než kdykoliv jindy. To je to, co i očekávají občané. Proto je třeba, aby zde eh, tento rozpočet byl transparentnější, eh, aby eh, byl rigoroznější a také potřebujeme mít dobré informace o reálných režijních nákladech. A musíme i mít dlouhodobé plány, pokud jde o zprávu nemovitostí, tak, aby ten rozpočet byl udržitelný. A také i e, my jsme snížili tu rezervu na nemovitosti o 4 miliony eur. To znamená, že je, je to e, je ten celkový rozpočet Ehm, tedy mm, představuje 19,9 původní kategorie rubriky 5. Jsem si jist, že tyto finanční prostředky nám umožní plnit eh, legitimní očekávání evropských občanů. Děkuji, děkuji. A nyní za SND pan Ferm minutu a půl, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážení kolegové, eh, tento opravný rozpočet má opravdu praktickou povahu tak, aby se metoda a práce parlamentu mohla přizpůsobit vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Ovšem eh, všechno eh, je to založené na 20 let staré dohodě a sice, že se budeme pohybovat eh, do po 20% vzhledem, tedy do 20% hlavy 5. A to děláme z politických důvodů, nikoli z technických. V roce 2011 bude Eh, tento limit překročen, pokud eh, neořezáme někde nějaké naše výdaje podstatně. Eh, máme samozřejmě důvod překročit těch 20%, protože naše výdaje se navýšily více než u jiných institucí, ale v zásadě si myslím, že bychom měli v řadě členských států mm, Eh, uznat jejich potřebu eh, um, eh, omezovat své, svoji administrativu a respektive takhle oni omezují administrativu a my bychom měli také omezovat. V roce 1999 Eh, jsme si sami stanovili pravidlo, že když překročíme eh, eh, příslušné, příslušných 20%, je třeba vést konzultaci s radou. A to bude problematické vzhledem k tomu, že teď s nimi budeme vést debatu o dlouhodobém rozpočtu a o službě pro vnější vztahy a tak akce a tak dále. Takže mm, buďme si toho vědomi. Pan Alvaro tady není, takže jako další Paní Wertmann. Děkuji. Eh, vážené kolegyně a kolegové, eh, Lisabonská smlouva posílila Evropskou unii jako celek, eh, posílila spolupůsobení evropských občanů a také posílila Evropský parlament. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament má větší pravomoci, tak Eh, každý eh, poslanec se k tomu musí eh, postavit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já bych proto ráda poukázala na takzvanou legislativní dokonalost je proto důležité eh, eh, samozřejmě navýšit parlamentní eh, rozpočet. My máme své prostředky samozřejmě zpravovat co nejbedlivěji, nejpozorněji, ale samozřejmě také máme povinnost odvádět naši legislativní práci co nejlépe a proto musíme učinit za, za dost oběma těmto požadavkům. Děkuji za jednotlivé řečníky. Nyní pan eh, Gariga Pojedo. Dvě minuty, prosím. Eh, děkuji. Ano, eh, zde Eh, eh, děkuji eh, za důvěru poslanců v rozpočtový výbor, protože my zde tedy hlasujeme o navýšení, to je i kvůli tedy vlastně statutu poslance, my ale jsme tady pouze vlastně 4-5 z rozpočtového výboru, takže to ukazuje, že máte v nás velkou důvěru. A mm, nicméně zde my jsme dva koordinátoři, tedy z IPP a za socialisty, kteří očekávají, že e, zde se potvrdí to, že je zde mezi námi souhlas, pokud je o toto navýšení rozpočtu, protože máme za to, že Mm, mm, v absolutních číslech vlastně to neporušuje naše pravidla, která jsme si uležili. To znamená, že se budeme chovat disciplinovaně. My jsme velice zvláštní instituce, jak dobře ví kolega Ferm. Eh, I zde my eh, ve Španělsku, eh, my jsme neustále tedy zvyšovali ty různé funkce Eh, eh, a kdybychom zvyšovali dále počet třeba regionu, počet tedy těch zastupitelských orgánů, tak také bychom museli zvyšovat eh, parlament a, pardon, rozpočet na parlament a vlastně to se děje zde teď. Je jisté, že v příštích letech hm, tyto výdaje musí být potom udržitelné a budou udržitelné tím, že musíme začít seriózně hovořit o naší budoucí politice personální, zprávě nemovitosti, vybavení kanceláří. To všechno se musí diskutovat eh, na základě eh, efektivního vynakládání výdajů. A my, eh, rozpočtový výbor, hm, a mm, předsednictvo často máme takové e, názorové rozdíly, protože samozřejmě my jako rozpočtový výbor, my jsme pro tu velkou e, rozpočtovou disciplínu, ale já si myslím, že jinak ta dohoda celkem byla dobrá. Můžeme zítra odhlasovat návrh. Děkuji. Pan Von, minutu prosím. Thank you, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já mluvím jménem skupiny SAD, ale Většina členů uznává nutnost, že potřebujeme další zdroje po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, ale je tady celá řada otázek, které se týkají časového aspektu a financování. A kolegové už o některých věcech mluvili. Ale jsou tady další otázky. Například, pokud máme mít další zdroje na pracovníky, z čeho to vychází? Čím je to podloženo? Prostě si ty, ta čísla vysucáme z prstu, anebo pokud máme nějaké podklady, měli bychom je dostat. A také pokud je o další pracovníky na sekretariátu, jak budou přidělováni, ty informace bychom také měli dostat. A také si myslím, že pokud přistoupíme na ty další dávky 1500 na měsíc, měli bychom se podívat na další náklady, náklady na další kancelářské prostory, které budeme potřebovat. Měli bychom dostat celkovou částku. Samozřejmě, paní předsedkyně, to bude obtížné rozhodnutí zítra pro poslance, Vždycky je to kontroverzní, když se sami sebe ptáte, jestli můžete dát další zdroje a myslím, že bychom měli dostat všechny informace. Kdybychom je měli, tak to rozhodnutí by zítra bylo snadnější. Děkuji, pan Gebrandy, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, jak už je pozdě, člověk by si mohl myslet, že na náš rozpočet se vůbec ani nemůžeme podívat z denního světla. Samozřejmě, Lisabonská smlouva nám dává další povinnosti, další pravomoci a víc práce. Ale znamená to, že potřebujeme víc pracovníků celkově ve výborech, ve skupinách a pro jednotlivé poslance? Já o tom pochybuji. Myslím, že pokud budeme účinnější v tom, jak pracujeme, efektivnější, tak se budeme schopni přidržet současného rozpočtu. Já myslím, že musíme udělat několik kroků. Nechceme dělat nějaký krok teď, letos a další navýšení v příštím roce. Naše skupina je rozhodně proti tomu. Když se podíváme na jednorázové navýšení eh, ve souvislosti se Savonem, dobře, dejme tomu jednorázové navýšení, ale ne znovu příští rok a za dva roky, zvlášť pokud je o další budovy. Děkuji, pan Marinesku, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, vynikající legislativa, to je naše priorita a my musíme tedy poslancům a výborům poskytnout eh, prostředky k tomu, aby mohli dosahovat těch, aby mohli dosáhnout tohoto cíle i mm, mm, nové cíle podle Lisabonské smlouvy. To zatím nebylo reflektováno v rozpočtu a e, parlament bude mít e, větší legislativní roli, tudíž bude potřebovat dodatečné finanční prostředky. Ale musíme zajistit i rozpočtovou stabilitu. Proto e, musíme mít dobrou rozpočtovou politiku a dlouhodobou politiku, třeba pokud jde o nemovitosti, zprávu nemovitostí také mm, si myslím, že bychom měli respektovat ten původní program, ten několikaletý finanční rámec a měli bychom se snažit o maximální mm, rozpočtovou disciplinu, včetně toho tradičního limitu 20%. Zde vítám tu dohodu nepřekročit tento limit. Mm, myslím si, že musíme e, zajistit především udržitelnost rozpočtu v následujících letech a proto musíme mít rozpočtovou politiku založenou na eh, velké disciplíně. Jasné informace, transparentnost eh, ohledně eh, globálních výdajů parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní poslední Catch the Eye dnes večer. Mám zde jednoho řečníka, který se nahlásil, a to je pan Rubik. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych eh, závěrem eh, dnešního večera řekl, že Evropský parlament eh, zatím jedná velice odpovědně a rád bych poděkoval eh, zejména předsednictvu, že eh, jsme našli předsední, možnost zachovat ten 20% limit. To je pro nás všechny velice důležité, abychom zacházeli co nejpečlivěji s penězi daňových poplatníků a přesto dostatečně efektivně podpořili a vybavili v poslance. Pokud jde o tu úsporu o 4 milionů na na budovy, eh, eh, tak eh, ty prostředky bychom měli využít k tomu, aby naše budovy byly jedny z nejmodernějších na světě, abychom přitom v nich mohli efektivně pracovat pro naše občany. Děkuji a nyní dávám slovo našemu zpravodaji panu Maňkovi. Dvě minuty, prosím. Paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně. V této chvíli bych rád poděkoval vám všem vážené kolegyně, vážení kolegové, za vaše názory, za vaše vystoupení, ale také za to, že se snažíte najít řešení ve výborech. Chtěl bych připomenout, že v rozpočtu na rok 2010 jsme zavedli systémová opatření, která mohou přinést finanční úspory a mohou snižovat tlak na naše stropy. V říjnu loňského roku jsme, na, eh, jsme se dohodli, že v Evropském parlamentu se letos uskuteční organizační audit mimo jiné v bezpečnostní službě. Cílem je posoudit, zda se zdroje využívají tím nejlepším možným způsobem. Výsledky auditu by měly být východiskem pro další postup a větší efektivitu. Další rezervy vidím v lepším využívání vlastních kapacit v tlumočnických službách nebo v oblasti teleworkingu. Od Evropského parlamentu ale i dalších institucí očekávám aktuální informace o tom, jak plánují využívat dočasně nevyužité kapacity nejen v jazykových službách, ale také v pronájmu prostor, kopírovacích službách a tak dále. Jsem přesvědčený o tom, že úspory v rozpočtu přinese střednědobá strategie v oblasti majetku a budov, která přispěje k udržitelnosti rozpočtu parlamentu. Strategii nám administrativa Evropského parlamentu představí za několik dnů. Ještě jednou děkuji za spolupráci a za odpovědnost kterou na sebe berete, vážení kolegové. Děkuji, rozprava je uzavřena a hlasovat se bude zítra v 11.30, ve čtvrtek tedy. A další zasedání bude zítra ve čtvrtek 25. února od 9 hodin do 13 hodin. Program byl zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Chtěla bych poděkovat všem z vás,